Budeme nyní pokračovat hlasování a dostáváme se ke zprávě paní Gresle. Dostáváme se ke zprávě paní Gresle. Tady je pouze jednorázové jmenovité hlasování a tímto zahajuji hlasování. Předem ještě bych udělil slovo předsedovi výboru. Herr Präsident. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Pane předsedo, pan, milé kolegyně a kolegové, jakožto předseda výboru jsem byl eh, osloven několika kolegy a kolegyněmi. Pane předsedo, eh, několik eh, poslanců mě upozornilo na to, že dostali písemnou informaci od generálního ředitele OLAFu k legislativnímu rozhodnutí. Tato informace nebyla poskytnuta eh, příslušnému výboru a oficiální evropské instituci. To není adekvátní zacházení s parlamentem. Proto vyzývám předsedu, aby prošetřil tuto situaci. Děkuji. <coughs> Děkuji za informaci. Budu postupovat v tomto smyslu a nyní se dostáváme k hlasování o zprávě. Je to jmenovité hlasování a, a hlasování je otevřeno. Hlasování je ukončeno. Der Bericht wurde Zpráva nebyla přijata potřebnou většinou. Eh, společné stanovisko Rady byla prohlášeno jako mm, schválené v tom znění, v jakém bylo předloženo. Nyní se dostáváme k hlasování o zprávě Giegold. Dostávám se k prvnímu bodu eh, výboru, eh, kde se hlasuje ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ne, je to pouze eh, druhá část eh, je eh, jmenovité hlasování, čili první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, bylo přijato, druhá část jmenovité hlasování tímto zahájeno. Hlasování je ukončeno. Je zamítnuta. Nyní se dostáváme k druhému pozněmacímu návrhu 2CB. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dostáváme se ke článku 14b odstavec 1 písmeno H. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Dostáváme se k textu výboru jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Je zamítnut. Dostáváme se k pozměvacímu návrhu 2CB. Kdo je pro? Proti? zdržení eh, přijat. Pozměňovací eh, návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdržení přijat. Dostáváme se po hlasování o návrhu v pozměně změní komise. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ještě uděluji slovo panu zpravodaji, prosím. Zí kolegové, pane předsedo, mám eh, tedy návrh na závěrečného hlasování, pak to vrátit zpátky na výbor, abychom začali jednání s radou, jakmile rada odvede eh, svoji práci a jakmile se rozmyslí. Děkuji. Hlasujeme o tomto návrhu. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijata. Budeme takto postupovat tady. E, nyní se dostáváme ke zprávě Grote. E, jsou to pozměňovací návrhy 22 až 25 a 27. Bude se o nich hlasovat v bloku. Jmenovité hlasování a hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnut. Pozměvací návrh 21, jmenovité hlasování, je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijat. Pozměvací návrh 26. Zah- hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnut. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 28. Také jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnut. Nyní se dostáváme k hlasování o takto pozměněném návrhu komise. Je to jmenovité hlasování. Je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Nyní uděluji slovo panu zpravodaji, prosím. Vážený pane předsedo, stejně jako u předchozího návrhu bych chtěl podle eh, článku 27.2 jednacího řádu nyní eh, to hlasování o eh, legislativních záležitostech eh, odložili a aby se o tom znovu hlasovalo. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme přeskoumat. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. To znamená, v tomto smyslu budeme postupovat. Nyní se dostáváme k další zprávě a to je Baňo. Je to pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat tím blok 2 odpadá a dostáváme se k tomuto pozměňovacím eh, návrhu komise v pozměněné formě. Jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijat. Dostáváme se k hlasování o eh, legislativním usnesení. Nyní je zahájeno hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Srdečně blahopřeji zpravodaji. Nyní se dostáváme eh, ke zprávě Podimata. Eh, nejdříve pozměňovací návrhy výboru v bloku 1 až 32, 35 až 38, 41 až 45. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijat. Nyní pozměňovací návrhy 30, návrh 31 výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 39, se bud, o tom se bude hlasovat jmenovitě ve třech částech. První část zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. E, část dvě. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Část 2 přijatá, část 3. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Část 3 je přijata. Pozměňovací návrh 55, hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti zdržel se, přijata část 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Pozměňovací návrh 58, eh, jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k dalšímu pozměňovacímu návrhu 56-57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Hlasujeme o návrhu výboru. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Nyní hlasujeme o takto pozměněném návrhu komise. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, legislativní usnesení jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno velkou většinou přijato a srdečně gratuluji paní zpravodajce. Nyní se dostáváme ke zprávě Balc a uděluji slovo panu zpravodaji. Äh, srdečně děkuji, pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl bych využít této příležitosti a vyjádřit své nepochopení, nedor- neporozumění týkající se důležitého tématu a to je přistoupení Litvy do Evropské unie a že se k tomuto tématu nebude konat eh, tento týden žádná rozprava. Myslím si, že to by nemělo znamenat, že tak důležité téma by spadlo pod stůl. A jsem skutečně rozčarován tím, že konference eh, předsedů eh, návrh naší frakce zamítli provést takovou tu rozpravu. Je to důležité téma a měli bychom, eh, myslím si, že jsou na agendě našeho parlamentu daleko méně významné věci eh, tento týden a proto si myslím, že je to mm, opravdu politování hodné, že přistoupení Eh, takové země, jako je to Lotyšsko, nedostane patřičné místo. Jedna věc je třeba říci jasně, takové přistoupení eh, musíme přivítat a právě vývoj eh, Lotyšska v posledních letech tomu by měla být věnována pozornost. Jsem opravdu potěšen, že Lotyšsko přistoupí také v roce 2014 a já si myslím ale, že toto mělo být řečeno. Srdečně děkuji. Děkuji. Pane kolego Balci, nyní eh, budeme hlasovat o pozměňovacím eh, návrhu číslo 1. Jmenovité hlasování je zahájeno tímto. Ukončeno. Zamítnout. Pozměvací návrh 2. Také jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Dostáváme se k hlasování o legislativním usnesení, také jmenovité hlasování. Jmenování je, zahá, hlasování je zahájeno. E, ukončeno. Velkou většinou přijat. Srdečně e, blahopřeji Lotyšsku. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu v hlasování a týká se to bezpečnosti silničního provozu. Změna číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Prosím, jestli to chcete ještě jednou prověřit. Hlasování je ukončeno. Přijat. Takže bych vás eh, chtěl požádat eh, o to, abyste mě dávali dostatečné znamení rukou, když hlasujeme. Pozměňovací návrh 1, eh, jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnout. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Hm. Originální text eh, hm, odstavec 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní se dostáváme k hlasování o celém textu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní se dostáváme ke zprávě Daváres. Pozměňovací návrh 1. To je alternativní návrh usnesení frakce. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní pozměňovací návrhy 2 až 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Nyní prosím, abychom to přeskoumali. Hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. Návrh je přijat. Dostáváme se k bodu 69 eh, původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Ještě jednou kontrola. Hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijat. Dostáváme se k bodu 70. Jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Eh, bod 73, jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijat. Eh, bod 77, také jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijat. Bod 78, také jmenovité hlasování, je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Bod 80, 79, eh, jmenovité hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijat. Nyní se dostáváme k odstavci 80 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdržel se. Přijata druhá část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijata. Nyní odstavec 81. Jmenovité hlasování je zahájeno. Je ukončeno. Přijat. Eh, odstavec 85. Jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Eh, přijat. Tím se dostáváme k eh, hlasování takto pozměněném celém textu. Kdo je pro tento text? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Takže <laughs> kontrola. Kontrolní hlasování, když je to přijete, je zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijat. Srdečně děkuji. Dostáváme se k hlasování společného návrhu usnesení týkající se záplav v Evropě. Nyní eh, celý text eh, dosta, eh, je zde předložen několika frakcemi. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Přijat. Nyní se dostáváme ke zprávě McCarthy. Reforma struktury bankovní odvětví Evropské unie. Zahajujeme hlasování bodem 4 a to je jmenovité hlasování. Je zahájeno. je ukončeno. Eh, přijat eh, bod 28 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijata. Eh, bod 9 původního textu Hlasuje se ve dvou částech. První část jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijata. Druhá část, také jmenovité hlasování, je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijata body 9, eh, odrážky 2 až 6 původního textu. Eh, jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Eh, bod 9, odrážka 7, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijata. Dostáváme se k bodu 10 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijata. Bod 13. Opět hlasování ve dvou částech jmenovitě. První část jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijata. Druhá část, eh, druhé eh, hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Druhá část byla rovněž přijata. Dostáváme se k bodu 14 z původního textu. Také hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, jmenovité hlasování, je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijata. Nyní se dostáváme k bodu 16. Kdo je pro? proti, zdržení přijata. Podle bodu 16 pozměňovací návrh 1 jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijato. Dostáváme se k bodu 13, a to ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijata. E, pozměňovací návrh 2, jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Nyní e, Pozměňovací návrh e. e, první část zahájena. té hlasování ukončeno. Přijata druhá část, jmenovité hlasování zahájeno. Ukončeno. Také přijata. Nyní eh, bod odůvodnění je první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, eh, druhá část je jmenovité hlasování zahájeno, hlasování ukončeno, přijat. Nyní bod odůvodnění je L, jmenovité hlasování je zahájeno. ukončena. Přijat. Nyní eh, bod odůvodnění M. Eh, nyní hlasujeme eh, zdvihnutí ruky, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. Bod odůvodnění T hlasuje se ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijata. Bod odůvodnění AF, jmenovité hlasování, je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijat. Nyní bod odůvodnění AJ. J. Jsme dvou částech. První část, kdo je pro, prosím, zdržením ruky. Eh, kdo je proti, zdržel se. Přijata druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijata. Eh, paní kolegyně Rod Berendt. No, máme bod odůvodnění AK, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. Eh, přijat. Nyní se dostáváme k celé hlasování o celém usnesení. Jmenovité hlasování je zahájeno. Je ukončeno. Přijato, takže srdečně gratuluji. Nyní se dostáváme ke zprávě eh, Vogen o mm, ochraně finančních zájmů. Bod 5 ve dvou částech. Eh, První část jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijata druhá část s vyžením ruky. Kdo je pro? Proti? Zdržení eh, přijata. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut bod 3, eh, hlasování ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijata. Druhá část, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Eh, dostáváme se k bodu 11, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování ukončeno. Přijat. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Nyní původní text hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijat bod 14. Původní text ve dvou částech. Opět první část, kde pro, proti, zdržel se Přijato. Druhá část jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Dostáváme se k bodu 18, pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. Eh, pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 19 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnut eh, bod 20 ve dvou částech. První část eh, jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijata druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijata. E, bod 25. Jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat bod 26. E, jmenovité hlasování. Kdo je pro? Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Eh, přijat eh, bod 34 ve dvou částech. Kdo je pro první část, prosím zdvižením ruky. Eh, pro, proti, zdržel se, přijata. Druhá část, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. přijata. Dostáváme se k bodu 60, také hlasování ve dvou částech. První část je jmenovité hlasování, je zahájeno, ukončeno. První část byla přijata, druhá část hlasování s běžením ruky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijata. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Eh, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Ano, je požadována kontrola ohledně pozměňovací návrhu 5, eh, takže hlasování je zahájeno. Ukončeno. přijat. Máte pravdu, děkuji za podporu. Eh, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě jedno kontrola. Pozměňovací návrh 2. Ukončeno. Přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnout. Tak ještě jednou kontrola. Je to opravdu velice obtížné, když eh, vidím pouze 20%. Takže hlasování je ukončeno, zamítnut. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kontrola? Ukončeno hlasování. Přijat. Dostáváme se k pozměvacímu návrhu 8D, jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Zamítnout. Pozměvací návrh 9D, kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. Pozměňovací návrh 10. To je stejná většina jako předtím, takže jestli chcete, kontrola hlasování zahájeno. Ukončeno. Zamítnout 332 eh, eh, ku 332. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kontrola. Hlasování zahájeno. Ukončeno. přijat. Ehm, bod 71 jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Pozměňovací návrh 20 jmenovité hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Prosím zdržením ruky. Kdo je proti? Já si myslím, že byl přijat, ale zkontrolujeme to, prosím, o hlasování. Je zahájeno. ukončeno. Zamítnout. Pozměňovací návrh 13D, jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Zamítnout. Pozměňovací návrh 14D. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, kontrola, ukončeno hlasování. Zamítnut. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 15. Kdo je pro? Proti? zdržel se, pro zamítnout. Kontrola. Kontrola. Je to vždy to tež. Já vás eh, prosím, abyste opravdu zdvihli ruku, protože eh, pak je vždycky výsledek úplně jiný, než eh, to frakce udávají. Hlasování je ukončeno. Zamítnout. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 3. Kdo je pro? Proti? Přijat. Eh, bod 89, eh, jmenovité hlasování o původním textu. Hlasování je zahájeno. Ukončeno. Přijat eh, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Nyní se dostávám k celému textu, k hlasování o tomto textu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Srdečně blahopřeji. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Češkové. Pozměňovací eh, návrh 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Pozměňovací návrh tím, eh, dva tím odpadá. Chcete kontrolu, prosím, pozměňovací návrh 1. Hlasování zahájeno. Ukončeno. přijat. Zbytek odpadá. Tím jsme skončili s hlasováním a dovolím si pokračovat s vysvětlením hlasování. Přeji vám dobrou chuť.